Good morning, dear colleagues. Dobré ráno, milé kolegyně a kolegové, měli bychom naši schůzi zahájit. Prosím, zaujměte svá místa. A budeme se zabývat tedy tímto prodloužením mimořádného zasedání výboru LIBE, které se konalo včera. Dnes vám chci připomenout, že toto je mimořádný dodatek k tomu zasedání, které se konalo. Je to zasedání výboru LIBE eh, a budeme se zabývat demokratickými procesy Eh, ve Středomoří dopadem migračních toků a také eh, migrační a azovou politikou EU. Máme zde výměnu názoru v přítomnosti maďarského předsednictví, reprezentovaného panem eh, Petrem Gjorkosem, který je zde trvalým zástupcem, stálým zástupcem maďarského předsednictví. paní komisařko Malstrem, generálního eh, tajemníka Gimon, který je generálním tajemníkem eh, pro SVČ. A také je tu pan Ilke Latinen, kterého velmi dobře znáte, je to výkonný ředitel Frontexu. Budeme společně diskutovat o událostech, které tak eh, zblízka sledujeme každodenně, každý z nás. Jedná se o vývoj v Tunisku, Egyptě a v Líbii. První diskuze se odehrála už ve Štrasburku za minulého plenárního zasedání. Teď máme příležitost hovořit o posledním vývoji na základě eh, toho, co nám může říci tedy předsednictví rady, SVČ, paní komisařka eh, Malström a také agentura Frontex. A já tedy ještě jednou připomínám, že se jedná o jedno a půl eh, hodinový dodatek k naší schůzi výboru eh, Libe, eh, která se započala včera. Chci zdůraznit význam tohoto načasování, protože, jak víme, máme určitou tendenci překračovat naplánovaný čas proto vás ještě jednou upozorňuji, že tady máme jen hodinu a půl, abychom byli schopni tuto diskuzi v této době zvládnout. Proto bych chtěl navrhnout, abychom tedy dali nejdříve slovo našim hostům, každému pět minut. Posléze promluví naši koordinátoři. Chci navrhnout, řekněme, dvě minuty a půl eh, pro každého koordinátora jako řečnický čas a následně můžeme otevřít eh, možnost k promluvení jednotlivým poslancům a poslankyním, kteří si budou přát eh, promluvit. Takže jako nejdříve bych, bychom chtěli požádat pana velvyslance Petra Ďorkose, který je stálým zastupitelem zde mm, v Bruselu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Předsednictví si váží rce této příležitosti eh, poskytnout vám eh, přehled o eh, této komplexní a složité otázce. A, a že vám může ukázat, jak úzce instituce spolupracují. Jenom to, že tady předseda výboru má stejnou kravatu jako zástupce v maďarského předsednictví, už něco ukazuje. Také jsme zasedli eh, před pěti dny, eh, když maďarské předsednictví zorganizoval neformální eh, oběd v rámci Rady pro spravedlnost. Měli jsme tam komisařku Malmströmovou, generálního tajemníka Dimona a zástupce ženských států a debatovali o situaci v severní Africe. Já se omezím na pět poznámek k bodům, ohledně eh, toho, co se děje. Situace je zatím pod kontrolou, Evropa eh, je schopna reagovat, ale jsem si jistý, že eh, moji kolegové budou schopni vám poskytnout podrobné informace o jednotlivých aspektech. Situace je velmi složitá. My teď připravujeme zasedání Evropské rady březnové, kde se to bude projednávat a my musíme eh, poskytnout informace o hospodářské finanční situaci, jejich dopadech a, a za druhé o situaci v Severní Africe tedy. Zatím to eh, předsednictví reaguje v pěti záležitostech. Za prvé dopad eh, přílivu uprchlíků z Tuniska a takzvaná lampeduská výzva tak jak o to požádala Itálie a Malta, maďarské předsednictví v rámci Rady pro spravedlnost. Tedy svolalo eh, v minulý čtvrtek oběd, kde se eh, analyzovala situace. A myslím, že eh, závěrem bylo, že zatím ta situace je pod kontrolou. Evropské instituce reagují řádně. Příslušné procesy jsou mobilizovány a situace eh, je tedy v eh, dobrých rukou. Nicméně věřím, že zastupce komise vás bude informovat podrobněji. Potom eh, druhá věc je evakuace evropských občanů. V Tripolisu nemáme delegaci EU, jak asi víte. A nemáme tam eh, ve vyslanectví žádného vedoucího státu, abych tak řekl. Takže maďarské, eh, maďarské vyslanectví se pokusilo, vzhledem ke svým eh, omezeným kapacitám, máme tam jenom dva diplomaty, nicméně podařilo se nám vytvořit řádný koordinační mechanismus, který v této fázi je v podstatě schopen informovat zástupce členských států a více než 80 evropských občanů již bylo z Libie evakuováno. Nicméně nejedná se jenom o eh, občany EU, ale i o občany eh, řady dalších zemí, zejména evropských. Pokud je o konzulární ochranu, tak ta je také poskytována tímto způsobem, jelikož libyšské úřady jsou v kontaktu pouze s maďarským velvyslanectvím jménem Evropské unie. Předsednictví eh, v, eh, po dohodě s komisí a vysokou zástupkyní kontaktovalo eh, informační a monitorovací centrum, které eh, stále eh, sleduje informace mezi členskými státy a směňuje A pokud je to potřebné, tak mobilizuje dopravní prostředky k odvozu občanů z Libie. Včera proběhly dvě významné události, pokud je o akci a reakci. Jedním bylo rozhodnutí rady ve zrychleném řízení zavést a uvalit eh, sankce EU na Libii. Zástupci členských států, eh, kteří jsou také členy Rady bezpečnosti OSN, konstatovali, že se jedná o nejrychlejší reakci EU v návaznosti na, na rozhodnutí Rady bezpečnosti v historii. Takže ty, eh, rad, ty sankce rozhodnutím a nařízením Rady jsou v platnosti a v tuto chvíli se zdá, že je to tedy adekvátní reakce jménem EU. Ale pokud e, to bude třeba, tak e, se předsednictví k tomu může ještě vrátit a případně e, rozšířit nebo zkrátit příslušné přílohy nebo seznamy. Jedná se v neposlední řadě Eh, o to, že to dopadá na eh, energetické zásobování Evropy. Tam to má přímé a nepřímé dopady. Včera jsme eh, udělali si takový přehled o té situaci a pokud jde o dovoz plynu, tak Evropa zatím má dost zásob a není třeba přijímat žádná nouzová opatření. Nicméně tu situaci budeme trvale sledovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Sanče Děrkoši. No a jsem rád, že jste to vzal takhle krátce. A tak e, teď zastupce komisařky Malstremové. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem opravdu ráda, že tady mezi vámi dnes mohu být. Dneska se ukazuje, že Evropská unie může spolupracovat novým způsobem, když je to třeba. Tady vidíte, eh, co říkal eh, zástupce eh, předsednické země a také včera proběhla aktivita komisaře Fileho. Takže teď očividně můžeme spolupracovat novými způsoby a semknout se. Jsme svědky fantastických událostí toho demokratického volání po svobodě a demokracie v regionu, kde demokracie zatím byla opravdu zřídkavá. Na druhou stranu eh, dramatické násilí v Libii budí nesmírné obavy a proto jsme tady. Proto je třeba se k tomu stavit komplexně, holisticky, jak krátkodobě, tak střednědobě a dlouhodobě. A musíme podpořit eh, ty národy eh, na jejich cestě k demokracii a použít tomu veškeré nástroje. Pan Vesanec hovořil o e, debatě na radě. Byla to velice dlouhá a myslím plodná debata. Nejdříve jsme si udělali přehled o situaci v Itálii, kde e, komise velmi rychle zareagovala na pomoc italským úřadům. Pan e, Leitenen samozřejmě vám to popíše podrobněji, nicméně velice stručně. Po eh, rychlých kontaktech s italskými úřady se nám podařilo spustit tam operaci, tak abychom pomohli Italům eh, s eh, tím vyhledáváním a zachraňováním a potom na Alampeduze s sledováním a prověřováním. A Interpol je do toho také zapojen a sleduje, jestli tam nejde také o nějaké kriminální aktivity. Jsme také v kontaktu s italskými úřady, abychom zjistili, jestli jim nemůžeme pomoci po humanitární stránce a zdá se, že situace se uklidnila. Eh, Žádní Tunisané nepřijíždějí na Lampedusu v posledních dnech, takže uvidíme, jestli je to nějaký trend. A nebo jestli eh, se to obnoví. Eh, na Lampedusu přijížděli mladí, poměrně dobře vzdělaní Tunisané. Oni prostě v rámci té chaotické situace chtěli vycestovat do Evropy za lepší budoucností. My samozřejmě Sledujeme tu eh, situaci, eh, pokud je o lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ale vypadá to, že většina těch lidí jsou spíš takový ekonomiční migranti. Pokud jde o vývoj v Libii, tak tam se to mění z hodiny na hodinu. Informace, eh, informací je stále málo kolega se k tomu jistě eh, ještě vrátí generálního sekretariátu. Zatím jsme svědky eh, v odlivu eh, lidí z Libie do sousedních zemí, to je docela běžné. V případě takových konfliktů asi 100 tisíc lidí vycestovalo do Egypta a Tunisu. Někteří z nich jsou Libijci, kteří utíkají z velice nás před velice násilnou situací a někteří eh, z nich jsou také státní příslušníci Tunisu a Libie. My jsme reagovali velmi rychle a pomáháme tuniským a eh, egyptským eh, úřadům tím, že jsme aktivovali MIG a poslali jsme několik milionů eur. A máme tam také několik lidí, kteří sledují situaci na místě. Kolegyně Kesselina a Georgia sleduje situaci. tam mm, ta situace eh, vyvolává jako velké humanitární eh, potřeby. Eh, spolupracujeme s UNHCR a s dalšími, abychom tam dostali co nejdříve pomoci. Pan generální tajemník Dimon vám poskytne ještě podrobnější informace, pokud je o čísla. Pokud jde o, o odliv lidí z Libie, tak zatím nikdo nepřijel do Evropy, lidé utíkají do sousedních zemí, nicméně nelze vyloučit, že do Evropy eh, přijdou lidé. Závisí na to, co se stane v, lidi, v Libii, jestli tam eh, dojde k zhroucení režimu nebo o občanské válce v plném rozsahu. Zatím nemá smysl spekulovat o číslech. Nicméně musíme být připraveni na všechny situace. A my jsme se podívali na všechny nástroje, které máme k dispozici v Evropské unii na financování pro krizové situace. Máme asi 25 milionů eur na takové naléhavé potřeby. Samozřejmě pokud dojde k dramatické krizi, tak musíme se zabývat dalšími eh, prostředky, musíme hledat, kde nalézt další věci. Rada také eh, podpořila posílení úlohy Frontexu. Frontex by mohl eh, rozšířit operaci Hermes, eh, poslat tam více lidí i prostředků. Tím by se rozšířila ta záchranná kapacita na, v Maltě a v Itálii. Na tom ISO, i když zatím SVČ zatím nefunguje plně tak, aby mohla dělat víc, než eh, pomoci členským státům eh, posuzovat eh, v různé žádosti a koordinovat. Také musíme se zabývat dlouhodobou podporou těch zemí. Teď revidujeme naši politiku sousedství. Samozřejmě je zjevné, že strategie bude třeba, strategie bude třeba obnovit A jak už jsem říkala, jsme také v těsném kontaktu s IOM a UNHCR. Eh, pokud jde o situaci eh, těch, kteří požívají mezinárodní eh, v ochrany a v žadatelů o azyl, tak bavíme se o různých situacích. Nicméně zatím nebyla eh, velká chuť na radě eh, v tomto jít nad rámec eh, stávající situace. Komisaři Georgeva File a Ashton tedy koordinují svoji činnost a, jak říkám, děláme všechno, co zvládáme. Nicméně ta dramatická situace se vyžaduje, aby všechny členské státy přijali odpovědnost v duchu skutečné solidarity. Děkuji vám, pane předsedo. Já vím, že jsem trochu časově přetáhla a omlouvám se za to. Nicméně budu ráda za vaši reakci. Thank you. Thank you. Děkuji vám, paní komisařko Malström, a nyní předáme slovo mm, panu Dimonovi za SVČ. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já se budu snažit být velmi stručný. Myslím, že vše bylo řečeno a chci vám tedy poskytnout ten pár dodatečných informací. Možná je třeba rozlišit na jedné straně mezi Líbí a na druhé straně Tuniskem a Egyptem, protože situace není úplně stejná, jak víte. Co se týče Líbie, v tuto chvíli eh, máme připravený několika mm, kolení přístup. Za prvé je to evakuace evropských občanů. A tady chci pochválit práci, která byla vykonána eh, maďarským předsednictvím, protože to opravdu byl obrovský úkol vykonaný ve nesmírně složitých eh, podmínkách, jak už říkala paní komisařka. Máme tam asi tisíc evropských občanů, kteří ještě nebyli evakuováni, mnozí z nich Eh, možná už mají dvojí občanství a nechtějí už opustit Liby. Hlavní problém, se kterým se musíme teď potýkat v následujících dnech, je počet občanů, kteří nejsou už v podstatě z Evropy, ale z Tuniska, Egyptu, kteří se eh, schromažďují na hranicích a v podstatě mezi Tuniskem, a na těchto hranicích a žádají o pomoc, chtějí se dostat zpátky do svých zemí původu. Je to asi 20 až 30 tisíc egyptianů, kteří jsou v Tunisku a snaží se dostat zpátky do své rodné země. Egypt samozřejmě mobilizuje své zařízení, ale také žádá o pomoc jiné země a také Evropskou unii. Druhým aspektem, a ten se bude rozrůstat je otázka humanitární pomoci. Nevládní organizace pomalu postupují v Líbii. Jak víte, nemohli dříve do Líbie, takže teď tam pronikají, zejména do Bengází, do východní části země samozřejmě, že se zaměřují na nemocnice, kde se setkávají s dramatickými situacemi, tam se snaží pomáhat s léky, lékařským zařízením, e, také potravinovou pomocí, která asi bude zapotřebí v následujících dnech. A jak už uvedlo předsednictví, je to také otázka politických kroků, jak se snažit eh, zastavit toto násilí a předejít dramatickým událostem eh, v Líbii, aby se dál ještě nerozvinuly. To jsou tedy eh, kroky, které jsme doposud mohli udělat, na kterých jsme se mohli shodnout v krátkém čase, ať už to byly tedy ze strany New Yorku nebo Bruselu, protože každý, každou, každým okamžikem sleduje situaci a přemýšlí zvážili, zda je třeba ještě eh, podniknout další kroky. Prochází, dochází k, eh, k diskuzím mezi jednotlivými aktéry a dohadování, co dál. Eh, je tu ještě velká nejistota ohledně toho, jak se bude vyvíjet dál politická situace, jak bude vypadat prozatímní zpráva, která se zaměřuje na tři aspekty. Za prvé, Eh, na ústavní reformu a revizi tedy ústavy. Na druhé straně se jedná o to, aby byl nastartován volební proces a za třetí, eh, zda tedy se mají zabývat nejdříve prezidentskými volbami nebo parlamentními volbami. To jsou hlavní politické body, které se v současné době eh, diskutují v těchto zmíněných dvou zemích. A e, také na druhé straně musíme uvažovat na to, že musíme mít na paměti jak krátkodobý, tak dlouhodobý vývoj těchto zemí. Co se týče tedy ekonomické, mm, ekonomického aspektu, sociálních problémů, které tam je třeba řešit. Jedním z problémů, kterým se musíme zabývat, je jak e, e, z Tuniska a Egyptu mm, Eh, s Tuniskem a Egyptem se domluvit na něčem konkrétnějším. Eh, chceme poskytnout pomoc a asistenci těmto dvěma zemím, nicméně otázka zní, jak, eh, jakou konkrétní otázku nebo požadavek od nich získáme, protože nechceme, aby to vypadalo, že Evropa chce jim něco ukládat Eh, opravdu bychom rádi předešli takovému postupu, který by mohl vypadat eh, jako eh, že Evropa si přeje něco prosazovat oproti těmto zemím. Chceme vést skutečný dialog. A tím se budeme zabývat v následujících dnech a tím to skončím, protože už jsem vyčerpal asi pět minut, pane předsedo. Děkuji, pane Vimone. Ano, opravdu to bylo pět minut přesně, za to vám děkuji a předám slovo výkonnému řediteli agentury Frontex, eh, panu Leitinenovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno. Eh, vím, že musím být velice stručný. Připravil jsem si eh, dva, dva slajdy a jak už uvedli předřečníci, stále ještě trvá nejistota ohledně dalšího vývoje situace. Tato Eh, situace tedy eh, je tak nejistá, že nevíme, který scénář bude platit. Eh, Mám, mezi dobrou zprávu od pana Vimona a to je, že bychom neměli považovat všechny tyto státy jako jeden celek, protože se od sebe liší jednotlivé země v tomto regionu a je třeba postupovat země Eh, od země k zemi, eh, každá potřebuje se vlastní hodnocení. Různé scénáře mohou znamenat eh, různé typy migračních toků, například tuniská otázka, která se zaměřuje především tedy na tok imigrantů z Tuniska do Lampedusy. Můžeme se tázat, a jak už tady řekla paní komisařka, většinou se jedná o pravidelnou migraci, o ekonomické e, imigranty, která už zde existovala. To je tedy jeden z možných scénářů. Pak je tu ještě další scénář, e, který spočívá tedy v masivním migračním toku lidí, kteří zoufale hledají ochranu. Modus operandi, který plánujeme, pro naše operace se musí přizpůsobit možným scénářům, to je samozřejmé. Doposud jsme učinili eh, následující. Zahájili jsme operaci Hermes před týdnem na vyžádání od Itálie a byli jsme schopni Eh, uspokojit eh, stoprocentní požadavky od Itálie. Co se týče eh, zařízení a personálu, tak to tedy posilujeme schopnosti nebo kapacitu italských orgánů pro screening nejen v Lampeduze, kde stále ještě je 900 Eh, migrantů, kteří eh, dosud tedy mm, nemají eh, v pořádku vyřízené všechny dokumenty, ale zaměřujeme se i na související aspekty. Monitorování je nesmírně důležité. Mohu vám zaručit, že naše středisko a analytické středisko pracuje na tom velice tvrdě každý den. Poslal jsem eh, dopis UNHCR a IOM eh, s žádostí o experta eh, pro Frontex, který by s námi spolupracoval a takto doplnil naše kapacity, abychom takto mohli získat ještě dodatečné informace od zmíněných organizací, protože by nám to také velmi pomohlo. Velice by nám to pomohlo v naší činnosti a e, mělo by to i e, užitek pro zmíněné dvě e, organizace. My tedy se vyměňují informace také s Europolem. Jak už se zmínila paní komisařka, Europol s námi silně spolupracuje. A co se týče Úřadu pro podporu otázek spojených s migrací, tak i tam na administrativní úrovni a operační úrovni spolupracujeme. Jen pár slov o operaci Hermes, o které jsem se již zmínil. Už je tedy v plném proudu. Situace je stále ještě velmi klidná po tom vrcholu, k němuž došlo před dvěma týdny z 26. února. Od 26. února nemáme, dal, nemáme nové e, příchozí. Zdá se, že tuniské orgány e, na tom pracují, a že že po té krátké době, kdy tedy ne, nepracovali, takže už zase e, fungují. Vidíte takové ty velké bubliny na tom obrázku. Vidíte tam facili, facilitátoři, to jsou ty zelené a pak eh, tam jsou ty druhé bubliny a eh, ty ukazují možné tedy eh, výskyty incidentů nebo migrantů. Máme zde různé scénáře, nemáme naše vlastní zařízení, nemáme naše vlastní zaměstnance, takže nemůžeme zareagovat eh, okamžitě. A výzvou je, abychom tedy byli připraveni, abychom byli proaktivně připraveni na eh, vyslání zdrojů a abychom eh, byli schopni předejít spekulacím a panice. Jedná se tedy o takové složité vybalancování mezi těmito dvěma vnímáními situace. Malta se nachází eh, ve velice složité situaci. A já jedu na Maltu, abych diskutoval o jejich eh, potřebách a o možnostech toho, jak rozšířit eh, program Hermes i o tyto nové aspekty. Pak je tu otázka spojená s Řeckem. Je tu Eh, řecko-turecká hranice, která je pod kontrolou, tam je 70%, 75 snížení toku oproti začátku listopadu. Nicméně tato oblast je stále velice eh, složitá a jedním z hlavních důvodů, proč eh, eh se konaly ty lety ze zemí Magrebu do Istanbulu, Eh, byl způsob práce těch eh, kontrol. Eh, a určité, určité národy jako Alžířané využívali právě tuto cestu přes Turecko do Řecka. A úplně na závěr bych se rád zmínil o tom, co už zde uvedla paní komisařka, Eh, pokud budeme muset udržovat eh, tuto, eh, tuto vyšší úroveň hlídání, budeme také potřebovat vyšší zdroje. Děkuji. Zahájíme teď první kolo příspěvku, a to ze strany koordinátorů politických skupin. A navrhuji, aby jako první promluvil zpravodaj o dohodě mezi Líbí a EU. Paní Alena Gomez, aby promluvila, tato paní zpravodajka, a také za pan Panzery, který je předsedou delegace pro Magreb. Ti nás doprovázejí po celou eh, dobu těmito tématy. Každý koordinátor eh, má dvě a půl minuty maximálně. Ano, pane Busutile. Paní Morgaj, prosím. Obvyklá otázka, pane předsedo. Aby také poslanci měli příležitost klást otázky. Když hovoříme o nedemokratických zemích. Ano, bude to v druhém kole, uvádí pan eh, předseda. Thank you, Mr. Chairman. Well, let me start by thanking all the Děkuji, pane předsedo, a nejdříve bych poděkoval všem řečníkům, eh, kteří dnes přijali eh, naše eh, pozvání dnes dopoledne. Je zřejmé, že situaci sledují a to je, mm, a to lze uvítat. Situace se rychle proměňuje. Já pocházím z Malty a minulý týden v naší zemi jsme přijeli 12 000 evakuantů z Libie 89 různých zemí. Jedná se o 12 tisíc lidí. Stalo se to hladce a to jenom díky tomu, že že eh, jednotlivé, že různé členské státy nám eh, posílají eh, letadla, která odvážejí i jejich státní příslušníky. Kdyby to ale byli Libíci, poslali by bývali ostatní země letadla na pomoc? Já doufám, že ano. Jaké jsou naše priority? Za prvé je třeba ukončit násilí. To je, to musí být naší první snahou. Já vítám sankce OSN, ale obávám se, že možná nebudou úplně stačit k zastavení násilí v tuto chvíli. Druhá priorita je zaslat humanitární pomoc libijskému národu. Je zřejmé, že libijskému národu eh, schází potraviny, eh, léčiva a my musíme se semknout a zaslat humanitární pomoc. Za třetí, a, a myslím si, že je to jenom třetí priorita, je eh, možná imigrační katastrofa. Nikdo nechce, aby se stala, nicméně eh, stát se může. Stalo se to na egyptských, eh, egyptsko libických a libyjsko-tuniských hranicích. Eh, tam je zřejmé, že jsou to tedy zóny humanitární nouze. Takže co když eh, se masový odliv eh, lidí otočí směrem do Evropy? Co se stane? Je nějaký plán, eh, co udělat s tisíci lidmi, kteří budou utíkat z Libie do Evropy? Existuje nějaký operační plán Frontexu, který máte v šuplíku a vytáhnete ho, když se to stane? Kam ti lidé, kterým by Frontex pomohl utéct z Libie, byli vzati. Eh, odvezli byste je do Bengází, do té osvobozené části, nebo eh, do jednotlivých eh, členských států? A do kterých tedy? Já vím, že na radě, jak říká paní Malmström, není chuť přijímat lidi. Nicméně čelíme obtížné situaci a, a v té musíme všichni povstat, aby semknout se. Pan Borvaj. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ta aktuální práce e, kolegů tady na předsednictvu je velice e, oceňována e, evropskými občany. A hovořím tady o aktivitě Frontexu. Já myslím, že tento parlament, a my jsme zavštívili Libii, chápeme ty eh, v migrační a uprchlické toky v Libii. Věděli jsme o tom už mnohem dříve, před eh, tím, eh, co se děje teď. Víme, co se děje na Maltě, to není nic nového. A má první otázka je, bez ohledu na to, že příliv Tunisanů na Lampedusu ustal. V doporučeních rady, a vy jste to říkala, paní Mostremová, není žádná chuť projevena eh, pro eh, realokaci nebo sdílení břemen. Problém, který máme v tomto parlamentu, je, že už máme nějakou historii za sebou. Eh, ta krizová situace, o které hovoří pan Busutil, je krizová situace teď. Přicházejí různí lidé na Maltu a nepři, si, že to ustane a že nepůjdou dál do Evropy. To znamená, eh, mm, měla eh, rada určitý naléhavý pocit, že eh, nemáme žádný azylový balíček, že neřešíme rozdělení břemen, že nemáme kvalifikační směrnici, procedurální směrnici. Rada je stále zadržuje. Ta rada, která se teď pokouší řešit problém, není to problém komise, takže já se ptám, eh, je tady určitý pocit, že je třeba řešit naléhavou situaci? A pokud takový pocit existuje, neměli bychom eh, se zabývat eh, nějakým silnějším partnerstvím s zeměmi původu, které, které není v radmisních dohodách, jako máme s Libí a s dalšími. Ale partnerství, které opravdu zohlední ty změny v tomto regionu. Máme tam demograficky mladou populaci, dobře vzdělanou, která nám bude přicházet. Zatím neexistuje nic, pokud jde o vnitřní rozptýlení nebo o sdílení nápadů, eh, tedy pardon, eh, v zátěže a tak podobně, jak říká pan Busutil. Teď je zatížená Malta. A pokud eh, se něco tedy stane, bude rada mít pocit, že je třeba naléhavě pomoci pokud a něco udělat s partnerskými dohodami a tak podobně? Hovoříme tady o, nyní o krátkodobém eh, řešení krize nebo zadržení krize nebo o dlouhodobém řešení, jak chceme my na parlamenty, eh, tady v parlamentu. Děkuji teď paní Weber. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala eh, všem váženým hostům za to, že se sem dnes mezi nás dostavili a za jejich vystoupení. A velice si vážím toho, že to udělali takhle na poslední chvíli. Myslím si, že je velice důležité, aby my jako mm, poslanci Evropského parlamentu jsme měli příležitost eh, se ptát a dostávali informace. Osobně eh, bych vám ráda řekla, že v roce 1989 a 90, když eh, probíhaly změny režimu ve východní Evropě, Evropská unie, Evropské společenství bylo naprosto nepřipravené, bylo zaskočené. A, a poněkud nepřekvapivě i tentokrát je zaskočené. Těmito změnami hovoříme o změnách režimu v severní Africe. A já samozřejmě chápu, že je třeba rozlišovat mezi Egyptem a Tuniskem na jedné straně a Libií na druhé straně a kdo ví, jaká další země ještě přibude do budoucna. Samozřejmě my jsme lidé rozumí a musíme eh, chápat, že i že jsou tam i evropští občané a ti jsou pro Evropskou unii prioritní. Zároveň si ale myslím, že eh, to nejhorší je, když tady teď právě mluvíme, tak lidé v Libii umírají a už eh, se to jde další dobu. A jsou tady hlasy, nejenom ten můj, že Evropská unie tentokrát reaguje hm, tak trochu později, než měla. A nedostatečně silně. Já chápu, že teď se pokoušíme udělat to, co musíme udělat, ale je to tak. Má otázka. Ve Frontexu se teď pracuje na různých scénářích hm, závislých na tom, co se může stát. Chápu, že v komisi máte určitou spolupráci, ale máte nějakou takovou krizovou buňku, eh, kterou by bylo možné aktivovat kdykoliv to bude nezbytné, která by mohla vytáhnout plán A, B nebo C, protože i pro nás by to bylo velice důležité. že ono nejde jenom o eh, v konkrétní kroky, ale i o eh, v prostředky a nějaký takový naléhavý fond 25 milionů euro to je, to je nic. Paní Sargentini, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, člověk evakuovaný je v zásadě také uprchlík. Utíká z nebezpečného místa. A trošku cynicky tady e, vidíme, jak my posíláme e, jak my eh, tady evakuujeme Evropany. Ale s Libií jsme se eh, domluvili, že eh, migranty budeme nechávat v Libii. A já si říkám, jestli paní komisařka nebo zástupce Frontexu by nám mohli říci, sedě s dohodou, kterou má Itálie a Evropská unie s Libií kdo teď eh, hlídkuje ve středozemním moři, aby zachránil eh, ty lidi, kteří utíkají, i když eh, samozřejmě teď moře proudí opačným směrem. A potom se chci zeptat na ten screening, na to posuzování. Jaké posuzování v Itálii? V Atenách jsme nedávno viděli, že uprchlík nemůže eh, požádat eh, o azyl úředníka Frontexu. Když člověk nemůže eh, požádat o azyl, tak k čemu je ten screening? Kdo ho dělá? Kolik máme už žádostí o azyl z, z zemí Magrebu? Před letní pauzou jsme hovořili o Eritrejcích, kteří vězí v eritrejské poušti. A tehdy právě přišla zpráva o dohodě s Libí. Tak já myslím, že musíme eh, tak trochu eh, si rozmýšlet a hodnotit, eh, s kým navazujeme dohody. je ono, eh, ono je velice uh, cynické vidět, že ti, kteří nám měli pomoci s eh, migrací ve Středozemním moři, teď utlačují svůj vlastní lid. A to dobře víme. My jsme uh, si říkali, že zavřeme Lampedusu, protože už tam uh, žádní uprchlíci nepřicházejí, protože Libyjci tak dobře hlídají moře ve Středozemním moři tady. To je pěkně cynické. A jinak eh, zcela souhlasím s panem Morem za sociální demokraty. Tohle je dočasná krize, ale my potřebujeme skutečné řešení. Potřebujeme, aby jada, rada jednala a všechny ty migrační azylové politiky eh, dala do pořádku. Dobrá, děkuji. Nevidím, že by tady byl pan Kirchhoff za ECR, takže dáváme slovo panu Tavaresovi. Pokud si nikdo za ECR eh, e nevezme slovo. Pan Tavares. Děkuji vám, děkuji všem účastníkům a děkuji za všechny informace o tom, co se teď plánuje. Alespoň z mého pohledu to vypadá tak, že se jedná o velkou pohraniční operaci. Ale stále ještě se jedná o dohled a bezpečnost nad hranicemi. To si myslím, že je tak paradigmatické. Ale co když se z té operace stane obrovská humanitární operace, z té pohraniční operace? Pak už třeba jen to hlídání hranic nebude stačit. A jedná se tam o tisíce kilometrů eh, od eh, Sýrie dál eh, přes Líbii a každý z těch kilometrů představuje riziko. I, ano, pan Vimon říká, že se jedná o různé země, ale Eh, může tam nastat také deset různých situací, například v Maroku, v Alžírsku, eh, v, například na syrsko-turecké hranici, kde stále ještě máme uprchlíky z Iraku a podobně. Takže já bych chtěl vidět, jak my jsme připraveni eh, v našich vnitřních hranicích. Máme nějaká přijímací centra, jsme připraveni na takovýto tok azylantů a jak je řešena solidarita mezi jednotlivými státy. To všechno by mělo tedy být ehm, jasné. Stále ještě tu je ehm, určitá, eh, určitý zmatek mezi eh, těmi, kdo žádají o azyl a těmi, kdo jsou tedy běžnými imigranty. Protože Člověk, který se vrátí jako e, bývalý emigrant do Tuniska, je tam brán jako e, zločinec, takže je třeba, abychom se zaměřili na to, jak budeme e, jak budeme čelit tomu možnému nárůstu počtu žadatelů o azyl. A pak je tu otázka opětovného usazování. Za prvé, může dojít budeme mít nějaké, kromě těch běžných priorit, i, i regiony, které eh, budeme chápat jako eh, regiony v nouzové situaci. Humanitární eh, krize se bohužel nedějí podle kalendáře, který si připravujeme, takže musíme být připraveni řešit situaci od Magrebu po Mašrek. A potom je to otázka oddělení pro opětovné usazování obyvatelstva, imigrantů. O tom už se zde kolegové zmiňovali. Možná bychom potřebovali takovou krizovou buňku, která bude 5, 10, 15 členů a bude schopná okamžitě začít pracovat, když to bude zapotřebí. E, nyní musíme uvažovat o tom, do e, jaké míry jsme tedy spolupracovali e, s diktátory proto, abychom zajistili uklidnění imigrační eh, situace. Například eh, eh, Itálie takto jednala s plukovníkem Kadáfím. A my potřebujeme řešení imigrační situace. Děkuji vám, pane Tavaresi. Pan Borgecio? Děkuji vám, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat našim hostům, kteří nám poskytli řadu důležitých údajů. Já bych chtěl požádat o některá upřesnění. Chtěl bych vědět, na základě jakých kritériích se to považuje za dostatečné, protože jsem neslyšel žádosti o další rozšíření ohledně těch 25 milionů, pouhých 25 milionů, protože ve světle nejen toho, co se stalo, a co už je tedy e, obrovským tokem, protože Eh, když hovoříme nejen o Maltě, ale také o Lampeduze, je tam skutečně naléhavá situace, kterou je třeba řešit a já využívám této příležitosti, abych eh, poukázal na opravdu eh, mimořádné chování obyvatel Lampeduzy, kteří čelí takovéto naléhavé situaci. Lampeduze je malý ostrůvek, má 4 000 obyvatel a je zaplaven 6 000 dalšími lidmi o kterých eh, tamní obyvatelé nevěděli vůbec nic, eh, včetně jejich zdravotního stavu. Evropa se konečně uvědomuje, že má slabé místo ve svých hranicích a že tyto příjezdy na lodích eh, jsou sice nyní pozastaveny z prostě meteorologických důvodů, protože je, jsou tam vlny na moři. Ale jakmile se moře uklidní, takže bude umožňovat plavbu, je velmi pravděpodobné, že kontroly, které e, začalo konat Tunisko, nebudou stačit. Pokud tedy ještě e, nedojde k tomu, že vyvře ten, e, ta situace v Libii, jaká opatření tedy chcete přijmout ohledně více než pravděpodobné naléhavé situace, která může v této oblasti vzniknout. Já jsem ještě neslyšel eh, jasné vyjádření. Je jasné, že země jako Malta a Itálie nemohou být ponechány sami sobě v takovéto situaci. Mnozí eh, kolegové i na předchozích schůzích hovořili eh, velice přesvědčeně o solidaritě Hovořili o tom různí představitelé mnoha zemí, například Belgie nebo Švédska, ale e, prohlásili, že v takovéto naléhavé situaci nepřijmou ani jednoho z těchto uprchlíků. A já zde zúraznuju, že je zapotřebí, abychom e, se e, podělili v takovéto naléhavé situaci, abychom sdíleli takovéto břemeno a přistupovali k tomu všichni zodpovědně. O tom je třeba hovořit. A to je věc, kterou je třeba opravdu vyřešit, protože jen jedna země nebo země, jako je Itálie a Malta, nemohou být ponechány e, sami sobě v takovéto situaci. A chtěla bych, chtěl bych vědět, co si o tom myslí paní komisařka e, co si myslí například o návrhu takzvaného Marshallova plánu e, ze strany Itálie protože pokud nepřipravíme opatření na to, jak těmto uprchlíkům pomoci v jejich domovské zemi, tak se nám nepodaří vést skutečně seriózní politiku imigrace. Vidím, že naše kolegyně Ana Gomez, která je zpravodajkou pro dohodu EU eh, a Libii, eh, že už tu není, takže předám slovo panu Pancerimu, který je předsedou delegace pro EU a Magreb a následovat bude první kolo, eh, první kolo reakcí. Pane Panceri, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Víme, že přechody nebývají sladné, snadné v Egyptu ani v Tunisku. Hmm. To také nebude snadné v Líbii, to bude e, ještě obtížnější, to si musíme uvědomovat jasně. Neměli e, bychom se spolehat na relativní dosavadní klid, protože Eh, neustále dochází k pohybům, k vývojům a situace se hned tak neuklidní. Je třeba uvažovat o střednědobých a dlouhodobých eh, krocích. Musíme neustále o tom přemýšlet a paní Malstrem a pan File eh, se musí neustále koordinovat, protože je třeba, aby tyto kroky byly opravdu koordinovány. Souhlasím s kroky, které byly doposud učiněny, jsou to krátkodobé kroky, nicméně musíme hledět do budoucnosti, musíme si určit určitou představu protože je jasné, že eh, emigranti eh, z Libie do Tuniska se tam nezastaví. A já bych byl rád, aby eh, paní komisařka Eh, již tedy nevyčkávala, ale žádala o navýšení eh, finančních prostředků, protože 25 minut nestačí. A aby vznikl jakýsi evropský eh, kulatý mm, stůl, na u kterého by se hovořilo o tom, jak se podělit, jak společně sdílet následky tohoto imigračního problému. A věřím, že například Spojené státy ve své viditelnosti a schopnosti vést iniciativy, kterou teď ukazují, by nás měly ponaučit o tom, jak je třeba jednat okamžitě a přímo na místě. A to je také další aspekt, který souvisí se středně a dlouhodobou perspektivou. Je třeba, abychom toto zvažovali eh, v naší politice sousedství a partnerství, abychom hleděli Eh, na jih od našich hranic a v rámci těchto našich činností, a to říkám panu doktoru Vimonovi, je třeba investovat, abychom i hned investovali do Tuniska, protože to je země, která pro nás může být opěrným bodem k tomu, abychom, eh, aby se tam dokončil demokratický eh, proces. A komise by se mohla takto prezentovat nejen tak, že bude prosazovat demokratický postup, ale že by dala Tunisku Eh, zlepšený status, eh, posilný status tak, aby Tunisko skutečně mohlo být opěrným bodem pro celý region. A nyní zde vidím paní Janu Gomez a předám jí slovo na dvě minuty. Thank you, eh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda zeptala pana Vyslance Vimunta k těm prioritám. Se říkal, že prioritou je zastavit násilí, paní komisařka to také říkala. Ono samozřejmě jde o zastavení psychopata a on má chemické zbraně. My jsme to dlouho věděli a celá léta jsme jej neozbrojili. Zatím nemáme rozhodnutí Rady bezpečnosti ani o bezletové zóně. Eh, zvažujeme opravdu všechny možnosti, jak říkají američani. Zejména vzhledem k tomu, že kromě hm, toho, že musíme chránit eh, libijské státní příslušníky a imigranty v Libii, také máme odpovědnost za 100 tisíc eh, evropských státních příslušníků, kteří se stále nacházejí v Libii. Za druhé, pokud jde o mm, přistěhovalce a uprchlíky, co je naší evropskou prioritou? Je mm, to udržet ty uh, hordy mimo EU? Nebo se snažíme o uh, seriózní humanitární podporu, kterou se chceme zviditelnit? Tu nemáme, tu viditelnost, ani uh, v Tunisku ani v Egyptě nemáme. A nebo aspoň pomůžeme UNHCR, aby se vrátila do těch eh, zemí na hranice alespoň. Nebylo by tohle to nejlepší eh, způsob, jak těm lidem pomoci aby, eh, a zabránit jim, aby nepřišli sem? Potom máme eh, spoustu přistěhovalců, kteří jsou e- Eritrejci, Etiopané, mm, Sudánci a tak dále. Jsou to ti nejzuboženější z nejzuboženějších. Jsou chudí. Eh, co eh, uděláme pro to, aby UNHCR mohlo působit v oblasti Bengází a pomoci jim? Eh, potom, co děláte eh, na to, k tomu, abyste eh, ovlivnili nové politické aktéry, kteří nahrazují psychopata? V Bengázi se vytváří nová rada národní. Co děláme, abychom, vytvořili, abychom okamžitě si vytvořili svůj politický vliv? Děkuji, paní Gomez. A teď se zeptáme na reakci ve stejném pořadí. Takže nejdříve dáme uh, slovo uh, velvyslanci uh, eh, Děržovi. Já vás prosím o krátkou reakci. Děkuji, pane předsedo, a myslím, že, že to řeknu velmi stručně. Nejdříve pokud jde o uznání všech služeb, které dělá Malta nejenom pro evropské občany, pro všechny. Myslím si, že to uh, bylo velmi uznáno na zasedání rady. Jedná se opravdu o mm, hrdinský výkon tohoto malého členského státu. Pokud jde o e, e, sdílení zátěže, tak e, ten obrázek je pestřejší. Máme velký počet uprchlíků v roce, z roku 2010 a tedy to, se to nedostalo na titulní strany. Takže ta situace, pokud je o jednotlivé členské státy, eh, se hodně liší a to musíme zohledňovat, když eh, se bavíme o horizontální sdílení eh, břemen. Pokud je o ten asilový balíček a pocit, že existuje naléhavé, že je tady naléhavá situace. Ta severoafrická záležitost se projednávala v únoru na radě, bude se projednávat v březnu a migrační otázky e, jsou vysoko na pořadu jednání v červnu. Takže e, to znamená, že se na tom budeme hodně hm, zaměřovat v našich přípravních pracech v nadcházejících měsících a maďarské předsednictví také e, plánuje dlouhodobě až do roku 2012. Pokud jde o nenaplňování italsko-libijské dohody, tak my musíme si uvědomit, že migrační toky v Libii a mezi Libií, Egyptem a Tuniskem fungují horizontálně a kdyby to najednou eh, nabralo vertikálního rozměru, tak by to byla velká výzva pro Evropu. Nicméně na radě eh, panoval dojem, že jednotlivé instituce a zástupci komise a Frontexu a e, SVČ vám tady asi řeknou více. Zatím tu situaci mají pod kontrolou a mohou připravovat e, střednědobé a dlouhodobé strategie. Děkuji, paní komisařka Malmstremová. Děkuji. Samozřejmě je třeba, abychom okamžitě e, pomohli sousedům v Libii. A my to děláme. Eh, posíláme tam eh, lidi, eh, posíláme tam peníze, jsou tam humanitární organizace a situaci samozřejmě sledujeme každou hodinu. Neexistuje žádná formální krizová skupina, ale máme neformální skupinu. Jsem denně v kontaktu s panem Filem, s paní Ashton, s panem Leitenenem, s panem Filem, s evropským předsednictvím, s jednotlivými aktéry Setkali jsme se s zástupcem eh, UNHCR panem Guterezem minulý týden, takže probíhají neustále kontakty. Samozřejmě bývalo by bylo vynikající, kdybychom teď už měli azylový systém. Vím, že maďarské předsednictví kromě eh, eh, této celé krize dělá všechno Eh, proto abychom se pohli i vpřed eh, v nějakém dlouhodobém řešení. Spolupracujeme se členskými státy i s Frontexem a mm, modelujeme, co se nám může stát na evropských hranicích. Už jsem hovořila o 25 milionech eurech, které jsou nyní k dispozici pro generální ředitelství pro vnitřní zdroje. Ovšem musíme se zabývat i eh, s potenciálními krnovými scénáři máme článek 78.3 ve smlouvě, kde eh, řešíme mimořádné eh, události, podle kterého se může rozhodnout o dalších prostředcích na mimořádné a kamžité výdaje. To všechno tedy děláme a zabýváme se také různými eh, humanitárními rozměry problematiky. Měli jsme tady ovšem velký pocit evropské solidarity. Všichni eh, říkají, že je to evropská otázka, chceme pomoci. Hovořili jsme eh, s panem Leitenenem, jaké eh, zařízení budeme potřebovat do budoucna, jaké vybavení budeme potřebovat. Malta samozřejmě bude pod nesmírným tlakem a, já jsem si jistá, že na to e, bude evropská odezva a musíme za komisi mm, nalézt tedy patřičný přístup. A samozřejmě je třeba také, abychom pomohli tomu regionu demokraticky se vyvíjet. Jedná se tedy o dlouhodobý eh, pohled. Teď na tom pracujeme s ESVČ. Myslím si, že to, co lze udělat, se teď děje. Zabýváme se různými scénáři a i když lidé zatím nepřišli, nepřijeli, tak myslím, že přijedou. A, a v žádném případě Frontex nebude zatlačovat eh, lidi, kteří potřebují pomoc. Máme mezinárodní závazky a ty budeme dodržovat. Tam není tajemník Dimon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, jenom bych rád dodala k tomu, co už bylo eh, řečeno paní komisařkou a předsednictvím rady, že když se podíváme na fakta, přímo na místě, bylo by asi důležité, abychom rozlišovali mezi různými druhy migrantů. Jak jsme to už eh, slyšeli, za prvé, to jsou tedy evropští občané, kteří jsou evakuováni a chtěli se dostat domů. Pak tu jsou tunisané, egyptiané, eh, kteří také překračují hranice proto, aby se dostali domů, alespoň tedy prozatím. A ten problém, který já se teď vidím, je, že na tuniské hranici, jak už jsem se zmínil, jsou egyptiani, kteří jsou možná na té špatné straně a chtěli by se vrátit zpátky. Ještě bych eh, dodal další rozlišení, které teď vidíme. Na hranicích mezi Egyptem a Libií egyptská armáda se o všechno, jak se zdá, je schopná velice dobře postarat a více-méně je tam všechno v pořádku. Na tuniské hranici, na té tuniské straně se zdá, že se jim nedostává možná lidských zdrojů a vybavení. A tam tedy volali o E, asistenci mezinárodního společenství a my se organizujeme, abychom do toho pomoc byli schopni e, poskytnout. A ještě se dnes ráno hovořilo o druhé skupině migrantů a to jsou občané třetích zemích. Asi 25 tisíc čínských občanů tam je a podobný počet Turků e, lidé z Filipín a tak dále, ti žádají také o pomoc. A my se jim také snažíme pomáhat najít cestu ven, a jejich eh, eh, orgány a jejich vláda se také snaží eh, pomáhat. Pak zde padly otázky ohledně afrických občanů z jižní části Afriky, tedy do posud, řekněme si to jasně, jsme jich mnoho neviděli na hranicích mezi Líbí a Egyptem nebo Líbí a Tuniskem, kde jsou, těžko říct. Do určité míry i Eh, orgány například Čadu, Mali, Nigerie se domnívají, že se vrací jižní cestou kvůli násilí, k němuž dochází eh, při pobřeží tak je pro ně možná příznivější jít na jich než na sever nebo východ, ale zatím tedy podle těch informací, které máme, jsme jich příliš mnoho eh, neviděli, těchto imigrantů. A další problém, který může ještě vzniknout, protože jsme viděli to, co se tedy může stát v Lampeduze, někteří občané eh, Líbie, Eh, pokud bude pokračovat tato nestabilní situace, budou pocitovat potřebu nebo mohou pocitovat potřebu opustit svou zemi a jít někam jinam. A to všechno my velice úzce sledujeme, zabýváme se tím, co můžeme učinit, ale doposud je velmi obtížné nějak jasně předpovědět, co se může konkrétně stát. Jak zde řekl eh, stálý zástupce, hovoří se zhruba o milionu občanů z jižní eh, části Afriky, eh, kteří by se možná mohli také eh, objevit tedy v našem hledáčku ale je třeba to dále sledovat. Eh, druhá otázka, která byla také položena mně, je vše, co se týče tedy Tuniska. Eh, ano, pane Panceri, máte hm, pravdu. Tunisko je hm, tím typem země, kde může skutečně dojít eh, k úspěšnému řešení situace, pokud k tomu také dobře budeme přispívat společně, tedy s tuniskými orgány. A my jsme připraveni vyjednat tento zvýhodněný status Eh, pro eh, Tunisko. I opět eh, mohu teď říct jen to, že je zapotřebí mít dvě strany pro veškerá vyjednávání. A proto potřebujeme takové orgány na druhé straně, které budou schopny s námi vyjednávat. V současné době tuniské orgány se snaží tedy najít řešení s opozicí ve své vlastní zemi, to jste viděli. Eh, viděli jste, že jeden předseda vlády rezignoval, druhý byl jmenován včera a už teď je silně kritizován. Eh, jeden ministr odešel také včera, to bylo pro vědu a průmysl, takže je třeba pracovat s tuniskými orgány, eh, s prozatímní vládou, ale také potřebujeme od nich eh, dostat jasný názor na to, jak můžeme společně postupovat. A třetí otázka na mne se týkala toho, co děláme pro to, abychom zastavili násilí. Chemické zbraně, já jsem o tom slyšel. A stejně jako vy jsem tedy dostal informace z médií. To je informace, kterou je třeba vyhodnotit. A musíme zjistit, zda ji tedy pot, bude potvrzena či nikoli. Všichni jsme tedy v kontaktu eh, s organizacemi, které jsou schopny se tímto zabývat a analyzovat situaci, ale posud jsme nezískali žádné důkazy eh, o tom, že by tam byly tyto zbraně. Potom ta bezletová zóna, to je samozřejmě jedna z myšlenek, které zazněly při diskuzích na Radě bezpečnosti, ale situace vypadá tak, že 15 členů Rady bezpečnosti se rozhodlo, že to nechtějí a možná, že se k tomuto tématu vrátí v budoucnosti, ale tak vypadá situace v současnosti. Uvidíme, jak se bude diskuze vyvíjet dál. Neustále se nově reviduje na základě dalších vývojů a konzultují se jednotlivé členské státy v Radě bezpečnosti a samozřejmě také e, v rámci Evropské unie. Děkuji. Paní komisařka Malstrem nás musí opustit, bohužel. Děkujeme jí tedy mnohokrát za její přítomnost a za její příspěvek a předáváme slovo panu Leitinenovi a prosím vás, abyste hovořil eh, stručně, abychom ještě mohli mít druhé kolo dotazů a odpovědí. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, slibuji, že budu opravdu velice stručný. Za prvé, co kdyby? Musím odpovědět, že jsme připravili šest scénářů a sedmý scénář je eh, souhrn všech těch šesti předchozích. Podle těchto scénářů jsme vytvořili různé plány toho, jak bychom reagovali, jak by se koordinoval Frontex v daných eh, scénářích. K tomu potřebujeme dvě věci. Za prvé, potřebujeme hostitelskou zemi a za druhé potřebujeme účastníky, tedy členské státy, které budou přispívat k těmto operacím. A opravdu velice usilujeme o to, abychom měli jak tedy hostitelskou zemi, tak účastnické země. Ještě jednou bych chtěl eh, připomenout, že bychom se neměli snažit scénáře vytvořit tak, aby vypadaly univerzálně, protože může, protože se může jednat o různé typologie osob, různé typologie scénářů, typologie migračních toků, že si nemůžeme před, představovat, že bychom mohli vytvořit nějaký univerzální scénář. To tež platí o operačních plánech. Veškeré operace počítají s tím, že modus operandi nebude týž, pokud jde k masivnímu toku osob, které zoufale hledají mezinárodní ochranu, bylo by absurdní se domnívat, že úloha Frontexu nebo členských států by bylo tomu zabránit. To je zcela eh, mimo naše možnosti. Potom ta krizová buňka. V kritické situaci je ta nejhorší chvíle, kdy měnit nějaké postupy nebo stávající struktury. A to se vztahuje právě na tuto situaci a na naše agentury. Používáme tu, eh, ten stroj, který už jsme vytvořili. O jaký screening se jedná? Je to elementární součást eh, aktivit a procesů, kdy se zjišťuje identita a důvod eh, daného cestovatele. A důležité je, abychom měli na paměti, Například při těchto operacích UNHCR s námi spolupracuje. A je třeba, abychom synchronizovali naše společné činnosti. Musím ještě jednou zopakovat, že pohraniční operace nestačí. Každý musí pochopit, že to není řešení, ale je to součást řešení, ať už to řešení bude jakékoliv. Eh, stručně k situaci eh, s jednotlivými možnostmi imigračních toků. Pan Dimon zde hovořil o různých typech toků. Nejedná se jen o eh, velký objem tohoto toku, ale jedná se také o tok osob, které, se, které žili v Evropské unii a vrací se zpátky, takže je tu obrácený tok. Není, není obrovský, ale eh, existuje zde i tedy tento zpětný tok eh, do afrických zemí. A ještě bych eh, se chtěla zmínit o budování kapacit v těchto třetích státech. Musíme uvažovat o tom, jak bude na těchto místech fungovat Eh, fungovat skupiny nebo orgány zaměřené na eh, budování eh, kapacit v těchto nouzových situacích, jak zvládat krizi z naší strany, tedy za Evropské unie. My zatím nemáme totiž příležitost, abychom takto přímo jednali v třetích státech. Ale to už se vztahuje k nařízení ohledně Frontexu. 20, já vím, že máme tendenci přesahovat nám svěřený čas. Budeme se tedy snažit o to, abychom mohli provést druhé kolo dotazů, kde, kam se můžou přihlásit všichni poslanci. Chtěl bych navrhnout, aby aby mohli promluvit zástupci všech politických skupin, včetně nezařazených, a to jednu minutu. Opravdu nejvíce může být jedna minuta a půl, aby mohlo dojít i k druhému kolu odpovědi. Také je třeba mít na paměti, že eh, tlumočníci nám mohou poskytnout o pár minut eh, navíc. Eh, takže prosím vás, pan Jakolíno, jako první máte minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat za přítomnost zástupců jednotlivých institucí u tak bolestné události jako je ten, eh, ta situace v Severní Africe. Je tu celá řada možných scénářů, které nelze předem předpokládat. na těchto místech jsou prozatímní vlády, eh, nadále dochází k násilí v těchto zemích. Nicméně máme dojem, že některé iniciativy byly eh, přijaty spíše tedy v tahu událostí po té, co zasáhlo OSN. Například se jedná o ekonomický eh, dopad, nebo tedy kvůli ekonomickému dopadu ohledně eh, dodávek energie. Mám tři dotazy. Za prvé azyl. To je absolutní priorita. Potřebujeme společný azylový režim. Za druhé Frontex. Eh, revidujeme mandát Frontexu, abychom mu dali možnost být flexibilní a rychle jednat Pane předsedo, pak je tu solidarita. Příliš často se o ní hovoří a málo kdy se konkrétně mm, provádí. Pan Leitner dělá dobře, že se chystá jet na Maltu, aby eh, podpořil eh, tamní populaci, která potřebuje eh, slyšet, že má podporu a doufáme, že se s ní setkáme také v Lampeduse. Pan Busitil. Technická poznámka. Eh, pokud jsem pochopil, tak dáte eh, jednomu člověku eh, za politickou frankci. My už jsme dostali tohleto, to už bylo v kole koordinátoru a teď by to mělo být podle Dehonta. No my samozřejmě máme problém s časem. Vzhledem tomu, že dostaneme 10 minut od šlubočníku, tak budeme muset eh, omezit počet eh, poslanců, kteří eh, by se chtěli vyjádřit. Máme jich aspoň 15. Takže já doufám, že budou schopni předložit otázky písemně, tak bychom mohli získat odpověď od komise nebo od ESVČ. Nicméně pokračujeme dál. Teď dám slovo panu Chryslerovi, Derflerovi. Máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, existuje takový jeden pěkný eh, film, eh, který se jmenuje, každý den vás eh, zdraví to stejné. Nevím, jak se to jmenuje v jiných členských státech, ale je to tady stejné. U eh, paní Malstromové se tady nic nezměnilo. Pane Lajtinene, před pěti lety, a možná mě můžete poslouchat, pane Lajtinene, prosím, věnujte mi pozornost. Před pěti lety eh, jsme byli u Frontexu, byl tam i pan Busotil a Frontex není zodpovědný za toky migrantů eh, a já tady eh, vidím, že tu chybí jasné prohlášení o tom, jak chceme nakládat s důstojností uprchlíků. Je jedna krásná věta. Lidská práva jsou globální a nedělitelná a toho bychom se měli držet. To platí pro Maltu, Řecko a také pro Lampedusu pět let, před pěti lety jsme byli na Lampeduze a tam jsme viděli takové představení eh, administrativy Berlusconiho. Oni tam posadili určité ovlivněné uprchlíky a chtěli, aby s námi diskutovali. Tam eh, Berlusconi samozřejmě je schopen eh, zinscenovat krásná taková, takové párty ale není schopen s lidmi zacházet s uprchlíky tak, jak je potřeba. Já už toho mám pomalu dost, eh, toho, jak se tady diskutuje. Tady se nehovoří o jádru problému, neustále se zastírají. Vy jste naposledy byl skutečně tím posledním. No. Fakt. No, so Thank you. Thank you. please. Pan Senfeld, prosím. Tak to jsou obrovské uh, urážky uh, tady uh, na, na moji adresu. Hovoříme tady o dramatické, bolestivé situaci a někdo tady volí takovýhle jazyk. Ten, uh, ta dohoda mezi Itálií a Libí funguje perfektně, efektivní. Máme tady víc řečníků zároveň. Máte slovo, paní Sinfeld. Možná, pane předsedo, tohle není příliš důstojné a máme tady mm, mm závažné problémy, takže obecně, eh, než položím otázku, mm, bych řekl, že jako Evropané bychom měli pamatovat, že Možná jsme cílová eh, země, ale bývali jsme eh, země původu, odkud lidé utíkali před válkou, eh, persekucí a chudobou. A lidé, kteří hledali dobrý život někde jinde, nebyli, nezacházelo se s nimi jako s kriminálníky, ale byli vítáni. Mám několik dotazů. Europol se do toho měl zapojit. Chtěla bych přesně vědět, co tam Europol dělá a jak spolupracuje s Frontexem. Za druhém, zejména pokud je maďarské předsednictví a pan, eh, to je na pana Vimonta a maďarské předsednictví. Eh, nebavili jsme se o jiných zemích, kde to vře také. Jsou nějaké jiné eh, země, kde čekáme, že k nám budou projít uprchlíci, kterým bychom také měli pomáhat. Potom je také škoda, že paní komisařka už odešla. A možná, že ostatní... A já a, eh, a no, myslím, že ono má co dělat, pane Delfer. Pracuje velmi tvrdě. Hovořil o 25 milionech, co by... Um, o mimořádném fondu. To vypadá jako velice málo na takovouhle situaci. Eh, jak se ty peníze eh, přidělují a odkud eh, by mohly přijít další peníze. Pan Kler, prosím. Paní Kler, děkuji. Eh, já mám otázku na eh, komisi. V Libii máme uprchlíky, které jsme částečně poslali zpět. Ne, ne, necítíme se tady tak trochu odpovědní za lidi, které jsme poslali zpátky do Libie. Potom eh, jste hovořili o eh, tom, co, co, co dělá Frontex. Co dělá přesně v posledních týdnech? Jak úspěšná je vaše mise? Co tam přesně děláte? A potom, kdy skončíte eh, rozhodovací proceduru o v přesídlení? To je otázka na radu. A potom poslední otázka. Jak když se bavíme o, tady, eh, o eh, kdy, když, když probíhaly eh, revoluce v východní Evropě. Viděli jste nás také jenom jako bezpečnostní hrozbu a jako možné migranty, anebo jste viděli také nějaké pozitivní aspekty? Děkuji, pan Trianta Filides. Děkuji, pane předsedo. Já dokonce využiji ještě méně času než jedna minuta. Mám velmi stručné otázky. Slyšel jsem, co říkala paní Ashton a slyšel jsem také to, co eh, tady říkala Evropská unie a myslím si, že hovoříme jazykem, kterému občan nerozumí. Proto mám jednu praktickou otázku. Zajímalo by mě, které země řekly, že jsou ochotné přijmout uprchlíky, které ve velkém počtu k nám proudí z arabských zemí které země budou ochotni je přijmout a začlenit je do své společnosti. Nejde o to, aby byli integrováni někde do nějakých táborů, kde budou v prekérní situaci. A potom uh, resettlement code decision je to na pořadu jednání, paní Morvaj. Eh, já bych měl eh, stručnou otázku na maďarské předsednictví a na další členy panelu. Proč je tak přirozené, že eh, evropští daňoví poplatníci, eh, učitele, eh, zdravotní sestry, drobní podnikatele musí platit náklady na tyto padedikatury. Neměli bychom mít něco podle mezinárodního finančního práva, že ty zmrazené peníze, které nakradli tihle diktátoři mezi svým lidem, by se použily na eh, pokrytí eh, nákladů těch eh, cílových zemí migrace, těch obrovských vin, vln azylantů a tak podobně. Potom paní komisařka Malstrová říkala, že v žádném případě ti lidé nebyli zatlačováni do země původu. To je samozřejmě. Ale jednou to budou demokracie, doufejme, velmi brzo proč eh, se potom nebudou moci vrátit do svých demokratických zemí. Děkuji. Děkuji a teď eh, rozšíříme Deondou systém za EPV. Pan Papa Nikolau se, myslím, eh, chce vzít slovo. Prosím. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Pan Leitenen právě řekl, že tato situace je spojena s problémem, který tu je i stoky, na které máme například v Řecku a v jiných členských státech. Bylo ohlášeno před několika dny, že pravděpodobně nebude implementována noha, nová dohoda, kterou se snažíme dokončit e, s Tureckem, protože nedošlo k liberalizaci víz. Jde o to, zda budeme reagovat na toto prohlášení z turecké strany. Pane Lamredis, jedna minuta. Pane předsedo, bude to rychle. Krizová situace jako tato eh, poukazují na věci, o kterých dlouho diskutujeme, velice nepříjemně, a to na eh, omezení Dublinu 2. Nejsem spokojený s odpovědí paní komisařky jak se zdá, mnoho členských států, zejména na radě, eh, není nadšeno solidaritou ohledně relokace. Opět je vidět, že dochází takovému pingpongu z odpovědnosti. Mnoho zemí prostě jen vrací míček těm, kdo jsou na hranicích. Ti, kdo jsou na hranicích, říkají, že to nezvládnou a také vrací míček na pole protihráče. Eh, pan Limon jediný, kdo na to teď může odpovědět, protože paní Malstrem už tu není je třeba, aby zde byla ochota přijímat eh, eh, žadatele o azyl. A já eh, se ptám, zda Eh, zda může pomoct takovým zemím, jako je Malta nebo Řecko nebo jiným, které musí čelit tomuto obrovskému toku. Podle mého to nestačí. Eh, sami žadatelé eh, o azyl se na ně obracejí, protože trpí a je třeba, aby tedy se rada probudila a projevila solidaritu, nebo bude docházet tedy k nešťastným situacím v jednotlivých členských státech. Pan Bonsignor, jedna minuta. Děkuji. Pane předsedo, konstatovali jsme, že naše eh, politika privilegovat stabilitu eh, se silnými představiteli států eh, neuspěla. Ptám se Rady a komise, jaké kroky chtějí přijmout, aby byly silné instituce a ne silní představitelé státu, se kterými spolupracujeme. V Barceloně jsme hovořili o zóně volného obchodu se, se Středomořím, ustavili jsme Unii pro Středomoří, takže jaký plán má komise? Jaký plán má Rada pro skutečné sociálně-ekonomické obnovení eh, Středomoří? A nakonec, pane předsedo, je třeba konstatovat, eh, že notové služby Evropské unie nedokázaly eh, předpokládat to, k čemu došlo. A to je závažná skutečnost. Myslím, že nemají ani jisto v tom, jak postupovat, ale opravdu se nemohu připojit ke komplimentům, které zde byly vyřčeny protože opravdu eh, mohu konstatovat, že se dalo učinit více. Eh, paní Rovero, jedna minuta. Eh, děkuji. Získala jsem dojem, že Evropská unie nesprávně chápe to, co se tady děje. Probíhá tady revoluce na jižní hranici Středomořního, Středomoř, Středního moře a to je velice výrazné. A není to tady otázka komunikace. Já si myslím, že je opravdu obscénní, že tady hovoříme o věcech, co se děje, které se dějí v těchto zemích, jenom proto, že nám jde o problémy s energií a o naše vlastní problémy našich zemí. To jde e, o politický přístup a v tuto chvíli se skutečně stydím za to, že jsem občankou Evropské unie, protože my nereagujeme tak, jak bychom reagovat měli je zřejmé, že Frontex potřebuje změnu. Možná eh, je potřeba také změnit označení Frontexu, protože vlády, které vznikají eh, v těchto vlád, eh, zemích, jsou demokratickými vládami, i když jsou pouze přechodné. Musíme jim pomoci, musíme jim pomoci a potom se změní celý tento středomorský prostor. Když tady nebudeme ho přemýšlet dlouhodobě, tak se nám nepodaří nic změnit. Paní Alfáno, jedna minuta. Karo, Děkuji. Eh, milý kolego Kresle, toto opravdu není film, to je proto, že eh, my se chováme jako Alenka v říši divů. Právě jsme se probudili v Evropské unii a všichni se tážeme, jak je možné, že se tohle v Libii stalo. A zapomínáme na to, že Evropská unie eh, posilovala tyto diktatorské režimy pod mm, záminkou partnerství. Bylo to v Tunisku, bylo to v Libii a pokračuje v tom dál, protože ta delegace Magrebu, když jela do Libie, pro Magreb jela do Idie, tak se eh, chovala jako eh, skupina turistů a neuvědomovali si, že když bylo zakázáno podívat se například na detenční střediska a když číslo, osoba číslo dvě eh, libyského režimu nám říkala, že můžeme nebo nemůžeme se někam podívat, Eh, tak jsme se tvářili, že se nic neděje a když jsme se vrátili, jsme prohlásili, že všechno bylo v pořádku. To je opravdu politika, která eh, ne, nevede k úspěchu. Já jsem nikoho nepřerušovala, také nechci být přerušována. Uvědomme si, že naši občané, naši voliči nám říkají, že jsme před eh, životy milionů občanů jsme postavili naše obchodní dohody, protože hovoříme o čínských občanech, o evropských občanech, ale ještě jsme neřekli, co chceme udělat pro ty lidi, kteří právě teď dále umírají, protože jsou masakrováni takovými, jako je Kadáfi. A je mi líto, že to musím říct, vážení kolegové z Itálie, je třeba, abyste přijeli do kritiky. Protože když Kadáfi začal zabíjet své vlastní občany, Berlusconi který dá a dával 5 miliard eh, za 20 let Líbii, Berlusconi řekl, ne, eh, ne, nevyrušujme ho z toho, co dělá. Tak já vám děkuji. Vidím, že je tady celá řada poslanců, kteří by se chtěli vzít ještě slovo, zúčastnit se debaty, ale prosím, pokud eh, budeme chtít závěrečné kolo reakcí našich hostů, tak už se nevejdeme do doby. Takže ti, kteří eh, se nedostali eh, slovo, prosím zašlete eh, písemně své dotazy. A, a, a to na Evropskou komisi nebo na Evropskou službu pro vnější činnost. A teď si dáme závěrečné kolečko, dáme slovo panu velvyslanci Děrkošovi, panu generálnímu tajemníku Dimontovi a panu ředitelovi Ilku Latinenovi. Panu Děrkoši, mm, Pane Tavaresi, opravdu jako, je to technická? Je to historická otázka. Protože jsme tady měli otázku, jestli maďarští eh, daňoví poplatníci za toto platí. Já bych eh, připomněl, že první velká mezinárodní eh, uprchlická operace byla rok 1956, za kterou zaplatili daňoví poplatníci několika zahraničních zemí. Tak to není v technická poznámka, takže i prosím, držme se postupu tak, abychom tu situaci tady zvládli. Pane uh, eh, Děrkoši. Tak to je poslední věci. Hmm, já se nebudu vyjadřovat eh, ke eh, ztrátě tisíců životů v Maďarsku v roce 56. Ale ke konkrétním věcem. Pokud jde o spolurozhodování, tak snažíme se o maximum ale eh, pracujeme také s parlamentem. Maďarské předsednictví je připraveno urychlit eh, tu činnost. Pokud jde o eh, další kritické situace ve třetích zemích, tak to se neodvažuji vůbec předpovídat, jak daleko ten proces v arabském světě půjde. Nicméně Evropa musí být schopná a myslím, že zatím se jí daří reagovat a pomáhat eh, demokratickému procesu, protože je zřejmé, že na jednu stranu musíme zajistit energetické zásobování, zajistit interní bezpečnost a, a také pomoci eh, všem eh, demokratickým silám, které působí v těchto zemích. A jedině Udržitelný, udržitelná cesta vpřed zajistí demokratickou budoucnost eh, těch, těmto zemím a takové sociální prostředí, které eh, nezatlačí eh, miliony lidí do Evropy. A pokud je o to zbražení aktiv, tak včera byly přijaty ty sankce radou už to platí a budou implementovány. Pokud jde eh, o evropsko-tureckou readmisní dohodu, tak tam vám akorát můžu říct, že Rada v zásadě schválila výsledky vyjednávání mezi Evropskou komisí jménem EU a Turecka a nyní je na jednotlivých stranách, aby parfovali eh, a podepsali a provedli tu dohodu. Zatím nemůžu komentovat, jak Eh, se to naplňuje. No, Evropská unie má zájem na readmisní dohodě, ale zároveň rada dala, eh, rada dala zelenou komisi, aby eh, začala s Tureckem vést dialog o mobilitě a dalších otázkách, ale neznamená to automatické urychlení vízových vyjednávání mezi EU a Tureckem. K solidaritě. Já jsem poukázal na fakt, že situace je složitější. Takže v debatách na radě, tím, že plně ehm, uznáváme, že eh, Itálie a Malta eh, jsou eh, teď zatížené, ale jiné země také říkají, že přijímají přistěhovalce, ať už řádné nebo mimořádné. A je tedy třeba ehm, narýsovat si eh, plný, úplný obrázek. Nicméně nikdo neřekl ne tomu horizontálnímu znížení. Ale podívejte se na Švédsko. Švédsko během roku 2010 přijalo přes 40 tisíc uprchlíků v Iráku a více než 5 tisíc eh, uprchlíků ze Srbska a nepožádala o, nepožádala o žádný eh, eh, mimoře, žádnou mimořádní podporu. Takže teď musíme hovořit o mimořádné eh, snaze členských států. Pokud je o vztahy s sousedními zeměmi, tak věřím, že pan generální tajemník bude zacházet do podrobností ohledně té revize politiky sousedství. Bylo to na pořadu dne, ale vzhledem k vývoji situace se to samozřejmě bude měnit. Děkuji, pan generální tajemník Vimon. Ještě jednou řeknu to velice stručně. A navážu na maďarské předsednictví. Jak víte, tak eh, tady stojíme tak trochu na dvou eh, nohou, eh, nebo jdeme dvěma směry. Za prvé snažíme se vytvořit balíček opatření, která by byla k dispozici Evropské Evropské eh, radě. Ta podvěřila eh, vysokou zmocněnkyni a eh, Rada by se měla sejít 24. a 25. března, zabývat se těmi opatřeními. A na druhé straně revidujeme politiku sousedství, zohledňujeme všechno, co se stalo v posledních dnech. Komise to tady zreveduje v Dubnu a předloží eh, tedy nějaké aktuální stanovisko. Samozřejmě všechno je to navzájem provázané. Správně říkáte, že to, čeho jsme svědky, je tak rozsáhlý fenomén hledání demokracie v zemích, které ji dlouho neměly, říká řečník že je třeba dobře porozumět té situaci a zamyslet se nad tím, jaká opatření mohou těm zemím přispět. A ono nejde jenom o krátkodobá opatření, ale o středně a dlouhodobá opatření na pomoc hospodářskému rozvoji těm, v těchto zemích. Jak jsem říkal, měli jsme velké eh, zasedání eh, s OSN, s velkými mezinárodními zeměmi, eh, různými dalšími orgány minulý týden ve středu. Všichni byli mobilizováni a chtějí vědět, jak mohou pomoci. Bude tady pomoc Evropské investiční banky. EBRD také řekla, že je připravena změnit svůj statut, aby mohla do toho vstoupit. Takže Tady jsme svědky eh, velké mobilizace na straně všech partnerů. To nějakou dobu potrvá. A uvidíme, jak se bude jak se budou, bude situace vyvíjet v terénu. My samozřejmě sledujeme velice eh, bedlivě, co se teď děje a ptali se se, jak spolupracujeme s ostatními. My neustále opakujeme, že každá země prochází sebou vlastní evolucí. Tunisko a Egypt už se prošly prošli a pořád eh, se tam děje určitý politický vývoj. V Bahrajnu se to ubírá trošku jiným směrem. Nyní se také něco děje v Kataru a v Ománu a v Jemenu. To sledujeme také velice bedlivě. A samozřejmě budeme přijímat nezbytná opatření, pokud to bude třeba. A to bude samozřejmě nesmírně eh, důležité. Bude to na pořadu eh, jednání eh, v komise rady i SVČ. A poslední věc, Lampedusa a migrační toky. Tam ten azylový proces probíhá, ale samozřejmě my hovoříme o azylu lidí ze zemí, jako je Tunisko, kde ta politická situace se mění. Takže my budeme muset eh, to azylové řízení upravit podle toho, co se eh, děje v těchto zemích. Budeme muset sledovat, co členské země budou dělat eh, nadále. Děkuji a, a závěrem eh, Frontex, pan eh, Latinen. Paní Gomez, je to eh, technická poznámka? Ano, já jsem chtěla řekla, že do nebe volající klík tady řekne něco k misi, ale uvědomme si, že ona uh, odeš, odjela první den z té mise a nejela do těch záchytných táborů a je opravdu do nebe volající, že si dovolí tady říkat něco, co tady říká. A natož, aby tady se nějak po, bom, bom, podílela další, eh, další činnosti. Paní Gomez, jednou určitě budeme mít debatu o tom, co to je technická poznámka, to si musíme opravdu probrat. Podle eh, eh, jednacího řádu to neznamená eh, vracet se k tomu případu. Není to k vyvrátit to, co řekl kolega. Není to, abychom otevřeli debatu. Jedná se o poukázání na platnost určitého pravidla, ke kterému jsme nepřihlédli. Takže teď si vyslechneme nakonec pan, eh, pan Ekalátor. Pane... Pane předsedo, já to ale nepovažuji za správné. Paní, paní Alfano, vy už jste měla slovo. Paní Alfano, já se omlouvám, že to musím říct. Při té návštěvě pan předseda, eh, bude to třeba vyřešit bilaterálně, prosím vás. Pane Leitner, nemáte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, kdy, pokud se mohu tedy k tomu vrátit a, a prohlásit se k tomu poslední slovo, tak mohu být na sebe eh, hrdý. Mám eh, tři poznámky. První se týká lidské důstojnosti a základních práv. Činíme vše, co je v našich silnách, abychom podporovali co možná nejvíce všemi prostředky, které máme v operacích, které provádíme pod vedením členských států a koordinace, základ naší koordinace eh, se snažíme tedy chránit lidská práva a základní důstojnost. Druhá věc se týká Lampedusy. Eh, Tunisanů, eh, kteří přijeli zejména za poslední dva týdny do Lampedusy. Bylo velice jasně prohlášeno vysokým komisařem panem Guterezem paní komisařkou Malström a mnou. Nepovažujte to za případ lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu. To bylo velice jasně všemi to těmi a aktéry prohlášeno, protože zde bylo eh, mnohem méně lidí, kteří opravdu ho žádali o azyl z těchto důvodů. Byly zde ekonomické důvody pro e, tuto imigraci v těchto případech. Ale, jak jsem říkal, e, e, k tomu je zapotřebí postupovat jinak, je třeba jiného modu operandy. My tedy se nyní účastníme rozšíření těch patrol, těch hlídek na moři, v mezinárodních vodách, v teritoriálních vodách Itálie Eh, a takto posilujeme italskou kapacitu v této oblasti a eh, také jsme rozmístili experty, kteří jsou schopni podpořit italské orgány jak při screeningu, tak při debriefingu. To jsou tedy způsoby, kterými ji jednáme a jaké kroky mm, vykonáváme. A tyto operace jsou v současné době a kontinuálně prováděny eh, ze strany Itálie a e, spolupráci tedy s Tuniskem. Co se týče Europolu, došlo e, k administrativnímu jaksi spoždění ze strany Tuniska. Já jsem se nechal informoval a zjistili jsme, že potřebujeme posílení činnosti Europolu v této souvislosti tak, aby v případě terorismu nebo eh, závažných eh, trestných činů, eh, aby tyto případy tedy byly vyloučeny. A to se snažíme dosáhnout prostřednictvím naší mobilní jednotky, v ní spolupracujeme s Europolem, a abychom byli schopni zpracovávat informace. Eh, které nám takto přicházejí. To jsou tedy body, na které jsem chtěl odpovědět a chci ještě jednou poděkovat výboru Libe za to, že mne eh, pozval, protože tato chvíle je opravdu velice významná. Předseda, ještě jednou vám děkuji, děkuji všem hostům, eh, kteří se snažili přispět k diskuzi, děkuji také poslankyňám poslancům, děkuji také tlumočníkům za dodatečných 20 minut, o které se mohly prodloužit naše už dosavadní prodloužení schůze Libe a přeji vám krásný den.